Η κυρία Πρόεδρος. Αρχίζει η συνεδρίαση, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Dámy a pánové, zápis ze schůze ze včerejška byl rozdán. Jsou nějaké připomínky? Nevidím. Tudíž zápis se považovat za schválený. Podle programu nyní máme ústní otázku na komisi o roli kultury v rozvoji evropských regionů. Nejprve si vyslechneme paní Pak, která je autorkou této ústní otázky. Máte dvě minuty, paní Pak. Pane komisaři, setkáváme se eh, při neobvyklém momentu. Otázka, kterou jsme vám